srpnu dali, opět, eh, dali eh, Pakistanu opět eh, šanci, aby se vydal správným směrem po deseti letech a doufejme, že Pakistan také přistoupí k tomuto. Děkuji. A společná rozprava k tomuto tématu je tímto uzavřena a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Naším dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Kazaka o obchodních a hospodářských vztazích s Tureckem. Dovolte, abych zde přivítal komisaře Dechichta a poděkoval Cecilie Malstrem. A jak je zvyklostí, nejdříve dávám slovo panu zpravodaji Kazakovi na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Hlavním důvodem této zprávy je, že Turecko je hlavním obchodním partnerem Evropy. Podle statistik je to 17. Eh, největší hospodářství na světě, eh, šesté eh, v Evropě a je to velmi důležitý ekonomický partner Evropské unie. V roce 2008 eh, jsme tady měli 5 eh, eh, miliard v oblasti obchodu a to, co je v této zprávě, bychom mohli shodnout takto. Pokud jde o celní unii, z roku 96, která je velkým úspěchem pro ekonomickou eh, integraci Evropy a Turecka. Eh, tady navtory tomu existují určité překážky, které by měly být co nejrychleji odstraněny. Za druhé, komise musí pokračovat ve své angažovanosti a ve svém dialogu s Tureckem v oblasti obchodu a musí používat účinným způsobem Eh, smíšený konzultativní výbor a smíšený výbor celní unie. Turecko musí ukončit své diskriminační chování, pokud jde o výhodu 15 při zadávání veřejných zakázek pro turecké subjekty. Pokud jde o dohodu, nebo jsou tady, je tady dohoda o volném obchodu s některými třetími zeměmi, se kterými ovšem Turecko zatím ještě neuzavřelo dohodu, nepřipojilo se tam. A jsou tady určité problémy pro Turecko v uzavírání takových dohod a Rada a komise by si přáli, aby se Turecko připojilo k dopadovým studiím, pokud jde o ALE. Dalším problémem jsou padělky. Je to velký problém ve vzájemných vztazích a Turecko by tady účinným způsobem mělo uplatňovat legislativu v této oblasti, především pokud jde o duševní vlastnictví. E, za šesté bych uvedl, že Turecko je velmi silnou eh, geopolitickou oblastí, pokud jde o středomorskou oblast, pokud jde o oblast eh, Kavkazu a pokud jde o potenciální možnosti, které by umožnily upevnit vztahy mezi těmito regiony a Evropskou unii. Dále ženy a jejich účast na pracovním trhu. To je také potřeba vylepšit. Také eh, tato věc je výzvou pro Turecko, které by mělo přijmout příslušná opatření. Rada a komise musí přehodnotit postupy vízového styku, které omezují volný pohyb eh, některých tureckých subjektů, například řidičů, kamionů. A členské státy eh, by tady samozřejmě, nebo mělo by se přihlédnout k rozhodnutí Evropského soudního dvora v těchto věcech. Měli bychom, eh, nebo vycházíme tady ze statistických údajů a také z ústavní reformy, která by měla vylepšit proces demokratizace v Turecku. Doufám, vážení kolegové, že rozprava na plenárním zasedání bude odrážet ducha spolupráce a konstruktivního přístupu, eh, který byl patrný eh, i ve výboru. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, chtěl bych poděkovat panu Kazakovi za přípravu této vyvážené, spravedlivé zprávy, která se týká ekonomických a hospodářských vztahů s Tureckem. Chtěl bych také poděkovat členům výboru INTA, protože výborně přispěli k této zprávě. Hlavní podporou v našich vztazích je vznik celní unie v oblasti kvót, eh, silniční dopravy a tak dále. O tom chci hovořit jako komisař pro obchod. Nemusím připomínat, že Turecko je velice důležitým politickým, hospodářským hráčem pro Evropskou unii. Turecko je sedmým obchodním partnerem Evropské unie a naopak Evropská unie je nejdůležitějším obchodním partnerem pro Turecko. Máme velký obchodní objem s Tureckem a také uplatňujeme celní unii. Také víme, že Turecko je kandidátskou zemí a to znamená, že naše bilaterální vztahy jsou, nebo by měly být skvělé. Co je důležité z obchodního hlediska, je celní unie. Jak uvádí zpráva, celní unie pomáhá vytvářet bilaterální trh, který je výhodný pro obě strany, nicméně přetrvává celá řada obtíží a vyvěrají především z neschopnosti Turecka uplatnit plně celní unii, tím se vytváří stále rostoucí obchodní problémy a zůstávají neřešené řadu let. Evropská unie naopak plně implementovala celní unii. Komise před několika lety nabídla Turecku prohloubit celní unii a uzavřít dodatečnou dohodu, která by mimo jiné pokrývala také veřejné zakázky a služby, nicméně naše nabídka Tureckem nebyla přijata. Komise je připravena učinit nezbytný krok, abychom dále posílili bilaterální obchod s Tureckem a chceme se zamyslet spolu s Tureckem, jak řešit jejich obavy, které se týkají uzavření celní unie Evropské unie s třetími zeměmi. Je důležité, abychom měli informace, musíme poskytnout také tureckému partneru, co se týče vývoje v oblasti vyjednávání obchodu a také hovoříme o celní unii a jejím dopadu eh, v patřičných studiích. Je důležité, abychom vše náležitě a včas vyřešili. Je také důležité, aby celní unie v rámci FTA partnerů eh, vedla k tomu, že dojde k uzavření dohody FTA. Partner FTA je v relevantních eh, dohodách buď ve formě článku anebo prohlášení. Je pravda, že máme problémy s některými členskými státy, které nechtějí eh, zavést eh, tento prvek do FTA, což je mi líto, ale chci vás ujistit, že budu dělat vše pro to, aby celní unie mezi Evropskou unii a Tureckém dále fungovala. Chtěl bych jasně říci, že stojíme před určitou neochotou ze strany Turecka naplnit celní unii. Zpráva zdůrazňuje této oblasti a uvádí, že Turecko nenaplňuje celní unii. Věřím, že tato zpráva bude motivovat Turecko, aby učinilo patřičné pozitivní kroky a tak zlepšilo fungování celní unie a aby vedlo k vyjednávání, které bude posilovat ekonomické bilaterální vztahy. Věřím, že tato příležitost je také dobrá, abych vás informoval, že budeme posilovat okolní vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem. V červnu letošního roku mi zavolal turecký ministr obchodu, slíbili jsme se, že se budeme vzájemně informovat. Nedávno mě pozval na setkání v Ankaře. Jeho pozvání jsem přijal, bude se konat v příštích měsících a věřím, že díky němu rychle a trvale, přátelsky Eh, vyřešíme problémy, které stále v oblasti obchodu ještě přetrvávají. Děkuji, pane komisaři, a nyní budeme mít eh, řečníky za politické skupiny. Nejdříve má slovo Quinsurto Rovol za EPP. Prosím. Vielen Dank. Er- Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, vážení kolegové, Evropská unie má s Tureckem eh, silné obchodní partnerství. A naopak. A naopak tedy, eh, i když turecký obchod se hodně diverzifikoval v posledních letech, jako Evropská unie zůstáváme největším obchodním partnerem Turecka. Všechno, co je dobré, lze vždycky zlepšit a to je eh, smysl této zprávy. Proto se požaduje po eh, Turecku snížení vysokých eh, celních sazeb, jako jsou například sazby na eh, zemědělské výrobci a v odstranění netarifních překážek k volnému pohybu obchodu zboží. Pardon. Také omezení byrokracie by zlepšilo obchod. Také existují eh, zlepšení, eh, která Turecko provedlo v, posledních, eh, v poslední době. Pan komisař už na ně poukázal. Nicméně zahraniční investice hm, by tehly rychleji, kdyby bylo možné zlepšit hm, zákony o duš, duševním vlastnictví, tak aby Turecko opravdu se drželo příslušných opatření. Zákony nejsou eh, platně prosazovány v Turecku, účinně prosazovány. Musíme vyzvat Turecko, aby eh, eh, plně uplatnilo protokol k dodatkovému, k prováděcí dohodě. Potom jsou tady překážky k provádění k provádění dohody, které Turecko musí odstranit. Poslední věta. Eh, hodně se také v tomto parlamentu eh, debatovalo o této záležitosti na emocionální úrovni a proto já bych chtěl velice poděkovat eh, panu zpravodaji, že se mu podařilo velice otevř, díky otevřené a dobré spolupráci se všemi stínovými zpravodaji ten text napsat tak, že se za ně můžeme všichni postavit, což také ukázalo hlasování na výboru. Děkuji, pane Kazaku. Děkuji, paní Rovold. A nyní uh, paní Balcony za socialisty a demokraty. Dvě minuty, prosím. E Děkuji, pane předsedo. Evropská unie a Turecko mají hluboké obchodní vztahy. Celní unie umožnila, abychom měli velký objem obchodu mezi Tureckem a Evropskou unii. Je eh, v objemu stovek eh, miliard euro každý rok, což je ohromné číslo. Nicméně turecké geopolitické určení je velice důležitou spojnicí mezi Černým mořem, Kavkazem, Středomořím, Blízkým východem a Evropou. A Turecko uplatňuje odlišné trendy. Je to mladá země, nyní stojí před velkými výzvami, které se snaží řešit, takže z tohoto hlediska je Turecko odlišné od Evropské unie. Je tady velká míra recipročního potenciálu a na to bychom se měli zaměřit. Neměli bychom promarnit tuto příležitost, měli bychom dobře zainvestovat do našeho partnerství. Je to velice důležitý obchodní partner, nicméně Turecko někdy vzlíží na Blízký východ, k Rusku, k Africe a celní unie se nevztahuje například na veřejné zakázky. Jsou tam velké překážky v oblasti mezinárodního obchodu. Musíme tady udělat vše pro to, abychom tyto překážky odstranili a tato zpráva, o které se nezbavíme, o které budeme zítra hlasovat, zdůrazňuje tyto elementy. Jsou zde určité oblasti, kde musíme prosadit daný potenciál, musíme zainvestovat veškeré naše úsilí například do oblasti energetických infrastruktur. Pan zpravodaj odvedl skvělou práci a jsem za to velice vděčná. Děkuji paní Balzány a nyní pan Rinaldi dvě minuty. Děkuji, eh, pane předsedající. Dámy a pánové, eh, vážený pane komisaři, vítám eh, tuto kazakovou zprávu, která nám v zásadě sděluje, že Evropská unie má pozoruhodný nástroj ve svých rukou na rozvoj obchodních a politických vztahů s Tureckem, a sice obchodní politiku. Už jsme eh, slyšeli o klíčové eh, geostrategické pozici, eh, které Turecko má pro oblast Středozemního moře, Černého moře i Kavkazu. Turecký básník praví, že se jedná o zemi, která jako by byla koněm, který kluše od Kaspického moře k, do moře Středozemního. A my tedy eh, máme obrtě eh, v rukou svým způsobem a eh, situaci musíme stabilizovat, musíme řešit kyperskou otázku. Odstavec 1 Kazakovy zprávy hovoří o uplatnění celní unie na část Kypru, kterou okupuje Turecko. Ne všechno bylo zatím odstraněno nebo vyjasněno. Máme problémy s paděláním a s, tedy s porušováním Eh, práv duševního vlastnictví, eh, uplatňováním eh, celní unie na veřejné zakázky a na služby, ale jsem na, souhlasím s panem Kazakem, že Evropská unie a v těch vztazích s Tureckem se mění a, a je třeba měnit i tu celní unii. Nyní se předpovídá, že 37% obchodních výměny Turecka půjde s Evropskou unii do roku 2020 a to je hodně. A nyní paní Eh, Keller na minutu. Děkuji. Já bych ráda eh, poděkovala panu eh, zpravodaji za skvělou zprávu. Myslím si, že ta zpráva ukazuje, jak důležitá důležitým obchodním partnerem Turecko pro Evropskou unii je a navzájem a jak důležitá je celní unie. Stále zbývá řada problémů na obou stranách. V Turecku například je velká potřeba mimo jiné posílit práva pracujících ale i v Evropské unii jsou třeba řešit některé problémy. Za prvé eh, liberalizace víz. Neměli bychom liberalizovat jenom eh, víza eh, podnikatelů a řidičů, ale i studentů a turistů a dalších, tak, abychom posílili spolupráci nejenom mezi státy, ale také mezi lidmi. Pokud jde o obchody o volném obchodu, dohody o volném obchodu, tak potřebujeme Turecko jako plnotrávného partnera u vyjednávacího stolu, protože eh, se ho to eh, plně týká. Náš vztah by měl být postaven na spravedlnosti a eh, ten by se založil na jednoznačném prohlášení Evropské unie, že vezme Turecko, jakmile splní kodaňská kritéria plně. Děkuji. A za Γκουέ, e to je tady pan Τριανταφυλλίδης. To δημοψήφισμα για τις συνταγματικές ale στην Děkuji. Eh, referendum v Turecku mělo pozitivní výsledek, ale to je pouze součást vývoje individuálních eh, a dalších svobod eh, pro odbory a tak dále. Bylo jste vyjádřeno, že jste zájem na další zlepšování situace a je potřeba každý den se přizpůsobovat, také pokud jde o práva pracujících eh, na pravidla ILO, e právo vyjednávání a tak dále. My chceme pokrok nejenom v oblasti obchodu a růstu, ale v této zprávě Evropského parlamentu je potřeba zdůraznit také politickou dimenzi. Především pokud jde o neuplatňování dodatkového protokolu, může to mít dalekosáhlé dopady na další vývoj přístupových jednání. A pokud jde o vztah ke eh, kyperskému obyvatelstvu, tak je třeba dbát na to, aby se zde nepřekračovaly eh, práva Eh, národnostní práva a také pokud jde o OSN, je třeba, aby vše bylo v souladu. Je tady potřeba napravit právní vztahy a nastolit spravedlnost. To by bez pochyby byl také důležitý přínos pro hospodářské posílení eh, tureckého obyvatelstva na Kypru eh, a k posílení nebo vylepšení vztahů mezi Tureckem a tímto, touto částí Kypru. Děkuji. Popsat Turecko jako největší, šestí největší ekonomiku v Evropě je to faktická otázka. Celková rozloha Turecka je více než 300 tisíc čtverečních mil. Pouze méně než 10 tisíc čtverečních mil se nachází v Evropě. Pouze Evropská unie může označit Turecko za evropskou zemi. Od roku 1995 Evropská unie eh, zavedla celní unii s Tureckem. Což je vysoce neobvyklé. Eh, Monako a Andora jsou jediné dvě země, kde to také uplatňujeme. Chtěl bych říct si něco klíčového. Skutečnost a fungování této celní unie činí z Turecka zemi, která bude plně začleněna do Evropské unie, což má nepříjemné dopady, není to nutné a o tom se zcela jistě budeme bavit v Evropě v následujících letech. Děkuji a nyní má slovo paní Stasen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Máme před sebou zprávu, která se zabývá obchodními a hospodářskými vztahy s Tureckem. Od roku 1996, kdy byla vytvořena celní unie, došlo k zlepšení v oblasti volného obchodu. Myslíme si, že volný obchod je velice důležitý, nicméně se musíme zbavit administrativní zátěže a překážek. Celní unie se týká nejen Evropské unie, ale i Turecka. Musíme jasně říci, že spolupráce s Tureckem by měla být omezena pouze na obchodní vztahy. Strana svobody je proti začlenění Turecka do Evropské unie. Evropská unie může obchodovat se zeměmi po celém světě, s Japonskem, s Izraelem, s USA a tak dále, což znamená, že tyto země se musí stát jednoho dne členem Evropské unie. Volný obchod s Tureckem nemůže sloužit eh, jako určitá předzvěst zapojení Turecka do Evropské unie. Obchodní vztahy s Tureckem nejsou pro nás problematické, ale další zapojení Turecka do Evropské unie je něco, co nemůžeme při- přijmout. Děkuji. Our next speaker. Děkuji. Naším dalším řečníkem je paní Oymen Reuten. Vážený pane předsedo, jako zpravodajka parlamentu pro Turecko bych eh, ráda eh, poblahopřála tomuto eh, zpravodaj, eh, panu zpravodaji k eh, jasnosti těch prohlášení. Souhlasím eh, s ním, že celní unie dosáhla toho hodně pro turecké i v unijní podniky, ale jak říká pan komisař, celní unie zatím nebyla zcela naplněna. V řadě oblastí je ještě tomu daleka. Máme v Eh, obchodních vztazích, technické bariéry, byrokratické překážky a to všechno je třeba rychle překonat. Eh, byli bychom eh, rádi za další harmonizaci, pokud máme, a pokud bude třeba, tak bude přijít, mm, tak nechtě přijmout jiné aky. Potom také víme, že padělatelé hodně poškozují obchodní značky nejenom u zboží, ale třeba u hraček a to může obnášet závažné problémy jak pro turecké občany, tak pro evropské občany. Pokud jde o eh, sociální záležitosti, jak tady už padla celá řada eh, věcí. V Turecku eh, bylo v referendu schválena celá řada změn ústavních a myslíme si, že Turecko se vydává správným směrem v tomto ohledu. V energetice tam máme společné zájmy a musíme společně se snažit je naplňovat. Pane předsedající, pokud je o víza, tak často slýchám, že k lidem se v Turecku přistupuje jinak a já bych ráda komise na toto upozornila. Je tady klíčová otázka a sice konkrétní uplatňování dodatečného protokolu asociační dohody. A pokud by toho bylo dosaženo, pokud by ten měl být ratifikován, tak eh, bychom se zbavili velké překážky pro budoucí obchodní vztahy a další vztahy s Tureckem. A Turecko eh, by z toho mělo eh, prospěch Evropská unie taktéž. Pane předsedající, já si myslím, že tato zpráva je dobrá a všechny ty politické otázky a odpovědi by se eh, v té správně eh, eh, zobrazit, respektive zprávy zahraničního výboru. Děkuji a nyní pan Karol Arif. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, dovolte, abych nejprve učinil několik obecných připomínek této zprávě, která podle mého názoru tady víceméně odráží vztahy s Tureckem. A já děkuji zpravodaji a fiktivním zpravodajům za jejich práci. Ty vztahy s Tureckem jsou eh, poněkud eh, dvojznačné. Byly přijaty některé pozměňovací návrhy eh, a objevily se tady některé téměř nenapadné otázky a ty překračují pouze obchodní vztahy s Tureckem. Je tady otázka, zda být pro nebo proti přistoupení Turecka. Turecko nemůže být považováno za jakýkoliv třetí stát, se kterým chceme rozvíjet vztahy. Eh, jsou kandidátskou zemí a proto musí plnit zvláštní podmínky. Je to zřejmé pro všechny strany. Pokud jde o realitu našich vztahů, eh, tak to závisí samozřejmě na tom, na které straně bariéry jste. Jestli jste na straně privilegovaného partnera, anebo za to povzorujete z úhlu přistoupení. Měli bychom si dát pozor na to, jaké signály budeme vysílat. Nemůžeme být dvojznační, pokud jde o budoucnost Turecka. Nemůžeme eh, se tady eh, distancovat od Turecka. Musíme být otevření, je tady potřeba také důvěra Turecko tady samozřejmě musí ještě vyvinout velké úsilí, aby naplnilo své závazky, ale důležitá je tady také důvěra, protože my samozřejmě musíme vysílat také pozitivní signály a pozbuzovat Turecko. Ehm, došlo eh, k reformě ústavy a Turecko se snaží uspokojit Evropskou unii, snaží se sladit s našimi kritérii, tak aby se mohli stát plnoprávným členem. Čeká je ještě dlouhá cesta a musí vyvinout ještě mnohé úsilí, ale měli bychom je podpořit v tom, aby ty překážky odstroňovaly a aby jsme přiblížili eh, k cíli, tedy k přistoupení. Děkuji. Děkuji, vidím, eh, že pan Dátmos má modrou kartu. Eh, jste ochoten přijmout otázku? Prosím, máte slovo. Děkuji. A napadlo řečníka, že zreformovaná ústava, o které hovořil, také eh, zásadním způsobem podkopává nezávislost soudnictví a je to něco, eh, s čím souhlasíte? We have a clear question, if you could answer it. Máte tady otázku, tady eh, můžete ji zodpovědět? Reformy bývají vždy velice komplikované, ale signál, který je tady vysílán, Eh, jde směrem k demokracii, je to důležitý signál pro Evropskou unii. Samozřejmě ty věci ještě nejsou dokonalé a já nejsem pesimista, i když samozřejmě eh, všechna gesta Turecka nejsou pouze pozitivní, ale je tady dobrá vůle, měli bychom Turecko podpořit. Děkuji. Paní Jeten Maki. Puhemies. Haluan onnitella raportoijaa Chtěl bych, chtěla bych poblahopřát eh, panu zpravodaji, panu Kazakovi. Je to skutečně vynikající zpráva a oproti předešlému řečníkovi si nemyslím, že bychom se měli bavit o všech otázkách mezi nebem a zemí, protože se jedná o skutečně obchodní vztahy. To je předmětem této zprávy. Jedním z problémů Evropské unie je, že když se vypracovává zpráva, tak se tam eh, uvádějí nejrůznější otázky, chceme se vyjádřit eh, ke všemu možnému a tato zpráva se má týkat pouze obchodních vztahů. Tečka. V roku 1996 byla uzavřena celní unie mezi Tureckem a Evropskou unii a to mělo zásadní vliv na trh v Turecku. Pro Turecko jsme důležitým partnerem a naopak, ale je smutné, že tato celní unie stále trpí různými problémy. Turečtí představitelé požadují speciální povolení, schvalovací procesy a v tomto smyslu jsou také vinné některé členské státy, čili musíme takovéto problémy prověřit. Spravodaj uvádí tyto nesprávné postupy a také hovoří o padělaném zboží, v tomto směru také důležité bojovat. Velkým problémem v Turecku je šedá ekonomika, která představuje 50 až 70 celkové ekonomické situace v Turecku, což má negativní vliv na celou zemi, na obchod a tímto způsobem bychom měli pracovat především v budoucnosti. Měli bychom se zaměřit právě v našich vztazích na tuto problematickou oblast a musíme vytvořit celní unii, která bude fungovat na všech úrovních. Turecko potřebuje Evropskou unii, ale i naopak. Děkuji. Nyní má slovo pan Savala na minutu, prosím. Pane proedre, na procesu ke gota syncharitiria mu stina adikimeníky. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji k jeho objektivní zprávě a mám dvě poznámky, realistické poznámky. Odstavec 26, dodávka energie. Komise nebo zkrátka jestli zde nadhodnocena nadhodnocen význam energie a dodávek z Turecka, protože Turecko jako takové energie samo neprodukuje. Je to transitní země pro dodávky energií. A to samozřejmě samo o sobě není za žádný zvláštní problém. Máme i jiné sítě, přes které můžeme dodávat energie. Měli bychom být realističtí a měli bychom zohlednit, že v oblasti energie, pokud jde například o projekty Nabuko a tak dále, i nadále Některé plány existují pouze v papírové podobě a Turecko samo o sobě není výrobcem energií a samo má velký průmysl a velkou potřebu energie. Další poznámka. Jde nám o obchod a v tuto chvíli nemůžeme hovořit o otevření obchodu s Tureckem, zatímco v Turecku se zároveň uh, Zároveň tady vzkvětá trh s evropskými produkty. Ty turecké produkty vlastně ani nejsou tak špatné, ale jsou to velmi často padělky evropských produktů. A my musíme zabránit tomu, aby tyto padělky eh, napodobeniny evropských produktů byly do Evropy dováženy. Musíme zabrzdit poškozování evropského trhu a máme tady ještě další problémy, které musíme vyhodnotit. Pan Papastamkos. Eh, Děkuji, pane předsedající. My eh, uznáváme důležitost eh, evropsko-tureckých mm, obchodních vztahů. Evropská strana lidová se za to za příslušná vyjednávání postavila a my jsme také chtěli, aby ten text byl co nejvyváženější oproti původnímu, původní variantě je třeba, aby eh, eh, Turecko eh, dodržovalo povinnosti z dodatkového protokolu, to znamená, aby nediskriminovalo mezi ženskými státy. A chtěl bych poukázat na to, že podnik, že tady by mohli mohlo, mohlo, při, mohlo určité zanedbání zatížit v přístupová vyjednávání. A musíme si uvědomit, že v Turecku se vyrábí hodně padělaných produktů a A tím pádem se porušují eh, práva a nedodržuje se ochrana nebo nezajišťuje se tím ochrana duševního vlastnictví. A v rámu eh, společné obchodní politiky musíme se také postarat o to, aby se dodržovala příslušná práva, jako jsou základní eh, demokratická práva o rezoluce OSN a vztahy ke třetích eh, zemím také musí být vykonávány podle určitých principů. A také musím připomenout eh, Lisabonskou smlouvu. Musíme mít na paměti, že Evropská unie nevyjednává eh, s EU, ale Turecko vyjednává o svém přístupu s EU e a proto je, nechtě iniciativa na Turecku. Děkuji. Naším dalším řečníkem je pan Kutaš, máte minutu. Turcia este al șaptelea partener comercial al Uniunii Europene și singura țară candidată la aderare care beneficiază de Uniunea Turecko je kandidátskou zemí, kterou, které má tedy celní unii s Evropskou unii. Turecko už delší dobu má privilegované postavení eh, v obchodním partnerství, v hospodářských vztazích. Oba partneři musí eh, pracovat na odstranění všech problémů, eh, které například souvisejí s dohodě o obchodu se třetími zeměmi. Je třeba, aby se vyřešily věci se zemědělskými produkty, s poskytováním služeb a s eh, zadáváním veřejných eh, zakázek a také, aby se eh, zlepšila vízová situace pro Turky v EU. Musíme úžeji spolupracovat, to je zcela nevyhnutelné. Evropská unie musí vydat Turecku jasný signál, tak aby i tam byla podporována teda, tedy lidská práva. Minutu. Turecko je jedna z krajín, která už dlouho... Turecko je jedna ze zemí, které usiluje o vstup do Evropské unie. Vyjednávání jsou zlohové a je to složité z toho důvodu, že kulturní tradice a civilizační hodnoty jsou velice vzdálené Turecku. Korektní obchodní partnerství může na pomoci vzájemné spolupráci v oblasti, kdy si turečtí občané a turecké společnosti najdou společné zájmy s Evropany a vytvoří obou straně výhodné obchodní podnikatelské vazby. Na takovýchto dobrých vztazích je možné budovat lepší mezilidské vztahy a vzájemně rozvíjet důvěru. Proto je důležité hovořit s tureckými přáteli otevřeně o všech problémech, které nás trápí jako obchodní partnery. Například jim musíme důrazně vysvětlit, že každý, kdo chce dát na trh padělené výrobky, je obyčejný zloděj protože zprostě okrádá vlastníka autorských práv, patentů nebo jiných složek duševního vlastnictví. Stejně musíme vysvětlit, že v celní unii neexistuje místo pro nějaké chytráctví, vytváření různých celních bariér proti obchodním partnerům. Proto jsem přesvědčen, že v těchto obchodních věcech je třeba naše turecké partnery vést, aby se chovali civilizovaným způsobem. Děkuji za pozornost. Děkujem pěkně. Náš další řečník je pan Valenca. Proszę pani. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Na początku Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat panu Kazakovi za jeho zprávu, za jeho dobrou víru, s jakou napsal zprávu, která se týká obchodních ekonomických vztahů s Tureckem. Negativní Část našich vztahů je také začleněna do této zprávy, což je dobré. Co musíme dělat? Musíme neustále přizpůsobovat, nebo Turecko musí přizpůsobovat své obchodní právo eh, evropskému aky. V tuto chvíli má 15% eh, výhodu v cenách eh, v oblasti veřejných zakázek. Jedná se o velice složité formální postupy, jedná se, abychom zlepšili tok eh, našich, eh, našeho obchodu. Musíme dělat vše proto, abychom naši spolupráci lépe implementovali, abychom dělali vše proto, aby Turecko mohlo stát členem Evropské unie. Doufám, že Turecko bude úspěšné a doufám, že za tímto účelem také provede své reformy. Signora Bizotto, one minute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 Na hospodářské úrovni je dobré, aby Evropská unie eh, posilovala vztahy s rostoucími sousedy. Nicméně Evropská unie má také vlastní obchodní politiku ke třetím zemím, která zohledňuje humanitární a sociální záležitosti. Takže je třeba, aby eh, tyhle příslušné doložky se eh, plně uplatňovaly i v Turecku. Turecko je stále islámštější a pozice žen se zhoršuje. Přes 500 žen bylo v roce 2009 zabito eh, v, v důsledku domácího násilí. Podívejte se také na eh, brutální vraždu eh, Monsignor Parvanézy. Musíme mít docela jistě na paměti pozici, eh, kterou se snaží Turecko získat uvnitř arabského eh, světa a eh, jeho vztah k teroristickým skupinám, jako je Hamas. Máme-li mít obchodní politiku tak dobrá, ale nechť to není turecký kůň, kterým se Turecko dostane do Evropy. Děkuji, paní paní Kestinger. Děkuji, pane předsedající. Evropská unie a Turecko eh, vedou velice dobré hospodářské vztahy a samozřejmě obchod s Tureckem je třeba nadále eh, rozvíjet a tak eh, zajistit na jednu stranu trvalé udržitelný růst pro Evropskou unii i pro Turecko. Proto vítám tuto zprávu, která se zabývá obchodními a hospodářskými vztahy s Tureckem, i když není ve všem pozitivní. Zejména hovoř, zde bych chtěl vyzdvihnout t, eh, eh, Eh, padělání eh, produktů, například eh, farmaceutických produktů, ale také otázku zadávání veřejných zakázek. To jsou kritická témata. Zejména také musím ale vystoupit proti tomu, proti protekcionistickým opatřením, která Turecko zavádí v celní unii v oblasti zemědělských produktů. V Turecku je přes 26% lidí zaměstnáno v zemědělství. Je tedy pochopitelné, že zemědělský, zemědělská oblast je eh, podle Turecka velmi důležitá, ale nesmí to být eh, k tížení eh, evropských zemědělských podniků a naší celní unie. Eh, příslušná eh, protekcionistická opatření je třeba co nejrychleji odbourat eh, podle příslušných dohod. Vývoz kvalitativních, kvalitních zemědělských produktů nesmí být omezen obchodními opatřeními. To musíme říct se vší zřejmostí. Děkuji. A nyní eh, postup pro nezapsané řečníky. Vidím, že se hlásí do eh, debaty paní Jazlověcka. Děkuji, paní převodničanci. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, historie našich vztahů mezi Tureckem a Evropskou unii trvá již 50 let. Naše vztahy jsou plné úspěchů, ale i neúspěchů. Vytvořili jsme celní unii mezi Evropskou unii a Tureckem a jak poukazuje tato zpráva, tato unie ještě nebyla plně naplněna. A důvody jsou na obou stranách. Turecko se stává pomalu klíčovým hráčem ve velice důležitém regionu, který je důležitý především pro nás. Bez tohoto regionu bychom neměli diversifikaci dodávek plynů, nedošlo by také k lepší stabilizaci situace na Blízkém východě, čili je čím dál tím víc v našem zájmu, abychom posílili tuto spolupráci, protože Turecko je branou na Blízký východ. Pokud nebudeme věnovat patřičnou pozornost našim obchodním vztahům s Tureckem, tak nakonec o Turecko můžeme přijít, tak jako jsme přišli o Afriku. Turecko a turecká společnost eh, se stává vlažná eh, vůči přijetí do Evropské unie. A plně uplatněná celní unie může být právě důležitým prvkem k posílení našich vzájemných vztahů. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Basku. Mr. President, EU's trade and economic relations with Turkey Vztahy Evropské unie a s Tureckem jsou velice důležité z politického hlediska. Nicméně, i když se toto uvědomujeme, je velice obtížné vyhnout se dojmu, že Turecko v podstatě hraje hru, kdo si nás první koupí. Nejenže neuplatňují vynávání, v podstatě ta vynávání se neustále prodlužují, jsou velice složitá a podle posledních informací Turci jsou čím dál tím více nespokojení s Evropskou unii. A i když uvádíme, že Turecko je důležitým partnerem, jsou tady i jiní partneři. Rusko, eh, Čína, Arabské Emiráty a tak dále nás velice rychle dobíhají. Takže úspěch v našich obchodních vztazích s Tureckem by neměl být eh, zatemněn naší vůlí Turecko přijmout nebo nepřijmout do Evropské unie. Děkuji. Thank you. Mr. Rossi. Děkuji, pan Rossi má nyní slovo. Grazie. Non possiamo certo essere favori. Děkuji. Nemůžeme tady souhlasit s takovými ustanoveními, které by vztahy s Tureckem liberalizovaly. Musíme zohlednit nižší cenu za pracovní sílu a Otevřít naše hranice, to znamená vystavit evropské podniky nekalé soutěži a poškodit je tím. Vstup Turecka do Evropské unie není eh, jednoznačný. Myslíme si, že ekonomické podmínky Turecka jsou zatím příliš daleko našim podmínkám také, pokud jde o, o eh, vztah k náboženství, tam to není v pořádku, když tam tedy křesťan Eh, tam má v Turecku situaci velmi špatnou a pokud jde o rozdíl venkova a měst, tak je tam také velká propast a my nemůžeme zkrátka umožnit usnadněné vztahy v, obchod, v oblasti obchodu s Evropskou unii. Eh, pane předsedo, když jste hovoříme o funkčních obchodních vztazích nebo o vylepšení celní unie s Tureckem, tak je to samozřejmě součást přiblížení Turecka k Evropské unie, unii a je to věc, která by měla zahrnovat ještě další oblasti, a mělo by to vést k přiblížení Turecka k Evropské unie. Víme, že se tady často hovoří o privilegovaném partnerství, která by mělo, které by mělo být alternativou přístupu a v zásadě musíme říci, že Turecko už vlastně díky celní unii má privilegované partnerství. Privilegované partnerství, eh, které si bude muset zasloužit i v ostatních oblastech na politické úrovni a tak dále. Když se eh, podíváme eh, na otázku arménského genocidu, genocidu a potom eh, také eh, otázku kurdského obyvatelstva a jeho diskriminace. Když to všechno zvážíme, tak je jasné, že obchodní vztahy sami o sobě nestačí k tomu zblížení, které si přejeme. Děkuji. Madame Basescu. Paní Basescu. Děkuji. Já bych nejprve pohovořila o pozitivních eh, výsledcích z eh, referenda 12. Eh, září. Chtěla bych to uvítat. Je vidět, že obyvatelstvo Turecka se má pozitivní vztah k demokracii, takže tady by to nebo je to signál, protože bychom měli dospět k lepším obchodním podmínkám mezi Tureckem a EU. Odstraňování technických překážek v rámci celní unie by uhladilo Turecku cestu k Evropské unii. Tato země má totiž veliký potenciál. Ukázalo se to během doby konjunktury. I když globálně poptávka poklesla, tak eh, obchod zahraničních vztahů v Turecku se zdvojnásobil a předpokládá se 7% hospodářský růst v budoucnosti. Eh, vztahy mezi Tureckem a eh, dalšími zeměmi na Balkánu eh, se velice vylepšil. Bilaterální obchod tady má asi 7 miliard eh, dolarů za rok a Turecko má velmi důležitou roli, pokud jde o eh, provádění energetických infrastrukturních projektů, například Nabuko. Děkuji. Paní Papadopulo. Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία έχει υποφεληθεί από την πολύχρονη τελωνιακή της σχέση. Ωστόσο... Pane předsedající, Turecko profituje eh, z dlouhodobého vztahu s EU, ale problémy eh, v eh, celní unii musí být bezprostředně vyřešeny a Turecko musí lépe zaměřit ten svůj obchodní politiku, musí od mm, bourat eh, obchodní bariéry, eh, byrokratické bariéry, integrovat pracovní trh, musí mít eh, lepší politiku zaměstnanosti, musí bojovat s paděláním a také dodatkový protokol k asociační dohodě musí začít uznávat a letiště a přístavy musí být otevřeny i na Kypru pro veškeré lodě Evropské unie a, a samozřejmě potom musíme také uznat e, tarifní dohodu. Děkuji a, a v poslední řadě, v neposlední řadě pan Komocakos. Děkuji, pane předředající. Já bych chtěl poděkovat panu Kazakovu za vynikající objektivní zprávu. Obchodní vztahy mezi EU a Tureckem jsou mimořádně důležité a proto k ním musíme přistupovat na nejvýš eh, eh, pozorně a eh, musíme se snažit o zlepšení obchodních stavů. Já bych se dotknul dvou možností Samozřejmě můžeme hovořit o tom, eh, jak moc je Turecko evropské nebo eh, ne. A my tedy považujeme Turecko za evropskou eh, zemi a domníváme se, že jednou se může stát člen evropské rodiny. Ale co to je to padělání produktů a napodobování a nedostatečná ochrava práv duševního vlastnictví? To je spíš potom Turecko, v tom je spíš azijskou než evropskou zemí. Potom tady máme celní unii. Celní unie je tvrdé jádro evropského eh, sjednocování a, proto není samo sebou, aby nějaká přístupová eh, země eh, nenaplňovala takovouto unii plně. A vztah k určitému členskému a odmítala vztahy s Kyprem například. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že z jednotlivých příspěvků je jasné, že panuje konsenzus kolem této zprávy. Chtěl bych se vyjádřit k několika tématům, k problémům, které řeší Turecko, by mohlo uzavřít dohodu o volném obchodě s jednotlivými evropskými partnery. Dále bych chtěl hovořit o vízové otázce a prosazování, naplňování práv duševního vlastnictví. A co se týče padělání, eh, to bylo také několikrát změno během této rozpravy. Mě velice znepokoje tato otázka a budeme ji nadále řešit. Dva roky opakujeme náš požadavek a nedávno Turecko přijalo vytvoření pracovní skupiny, abychom řešili tuto otázku IPR a doufám, že tato pracovní skupina zajistí důležitý pokrok v této oblasti. Za druhé, co se týče problémů, před kterými stojí Turecko, aby mohlo uzavřít dohodu o volném obchodu. Turecko bylo eh, hodnoceno, eh, že má určité problémy. Nemůže vstoupit do partnerských dohod s FTA partnery. Nicméně tyto problémy jsou omezené. I když jsme několikrát žádali, eh, Turecko bohužel nám neposkytlo patřičné informace, které eh, by prokázaly, že eh, vyřešilo negativní dopady na tureckou ekonomiku. Dále komise plně funguje v rámci dohod, celní dohody, dokonce jde i na rámec svých povinností, pomáhá Turecku, aby FTA a vyjednávání FTA byla zahájena s partnery FTA. Jsme ochotni řešit s tureckými partnery veškeré problémy. Turecká vláda bude přizvána k jednacímu stolu spolu Evropskou komisí a budeme tuto otázku řešit třetími partnery. Nicméně to je něco jiného. Co se týče vízových problémů, ty nejsou pokryty celní unii. Chceme zavést modalitu, chceme dále zjednodušit mobilitu lidí z Evropské unie do Turecka a naopak chceme uplatnit eh, SWIFTový vízový kodex, který by vedl k praktickému zlepšení pro žadatele o víza. Komise dále zdůrazňuje, že chce zlepšit dialog, který bude zlepšovat vzájemnou mobilitu, jakmile dá k tomu zelenou rada. Co se týče readmisní dohody, to bude hlavní podmínka, aby tato jednání mohla být zahájena. Děkuji. Nyní má slovo pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům. Děkuji také panu komisaři za velmi pozitivní eh, doporučení nebo za všechna užitečná stanoviska, pokud jde o zprávu o obchodních vztazích s Tureckem. Já si myslím, že můžeme dospět k závěru, že vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem jsou v obchodních oblasti velice důležité pro obě strany. Myslím si, že otázky, které zde někteří kolegové položili, tedy zda tyto vztahy souvisí eh, s eventuálním přístupem Turecka k Evropské unii, eh, jsou velice důležité, že myslím si, že můžeme na to odpovědět tak, že čím budou hlubší obchodní vztahy, tak tím pozitivnější bude i situace přístupu. Ovšem, Turecko tady má ještě velký kus práce. Je potřeba, aby zapracovali na plném uplatňování eh, všech doložek, které Evropská unie požaduje, ale jinak si myslím, že musíme žádat také upřímný eh, a objektivní přístup od obou stran. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se zúčastnili této rozpravy jsem toho názoru, že veškeré problémy, které tady dnes byly zmíněny, budou komisí pečlivě proskoumány a myslím si, že díky eh, konsultačnímu mechanismu celé, celní unie naleznou všechny otevřené problémy nějaké řešení a to velmi rychle. Děkuji. Λίγη συζήτηση, η ψηφοφορία είναι αύριο στις 12. Eh, Dobře, tím je rozprava k této zprávě ukončena a zítra ve 12 hodin se bude hlasovat. Vážení kolegové, další bod na pořadu jednání je